Welcome and be seated. Vítejte, prosím, posaďte se. Nejprve bych chtěl přivítat jak eh, europoslance, tak členy delegací členských států, zástupce parlamentů členských států. Vás všechny vítám na tomto společném zasedání eh, společné parlamentní kontrolní skupiny JPSG. Chtěla bych vás vřele přivítat. Přivítat také spolupředsedkyně paní Talvity, která zastupuje finské předsednictví v Evropské unii v tomto pololetí. Toto zasedání povedeme my oba společně. Je to tedy pro mě eh, potěšení a zároveň čest přivítat vás na tomto pátém jednání JPSG, Společné parlamentní kontrolní skupiny pro Europol, jakožto Evropské agentury pro policejní spolupráci v otázkách bezpečnosti. Šedesát čtyři eh, parlamentů členských států je tady dnes. Ne, omlouvám se, tak 64 poslanců eh, z jednotlivých parlamentů 26 členských států. A na programu máme bezpečnost, což je prioritní téma pro evropské občany. V posledních deseti letech byl zaznamenán velký pokrok díky smlouvě o fungování EU, což je nedílná součást Lisabonské smlouvy a posiluje úlohu Europolu v policejní spolupráci. Policejní orgány a další eh, orgány činné v trestním řízení a jejich zájemná spolupráce. To vše má bojovat eh, se závažnou trestnou činností, která postihuje více členských států. Jedná se třeba o terorismus anebo o poškozování jiných společných zájmů, které spadají do politiky EU. Je PSG, je tady, aby prováděla politickou kontrolu Europolu. Eh, to, tento orgán byl zřízen v úzké spolupráci s delegáty eh, z národních parlamentů a také Evropského parlamentu a to během minulého a stávajícího mandátu a snažíme se o hloubkovou kontrolu Europolu. Chtěl bych vás upozornit, že musíme mít eh, na zřeteli eh, harmonogram eh, naší schůze. Dnes odpoledne máme jednání, zítra také proběhne jednání a to se skládá ze tří různých eh, částí. Nejprve bude první část, potom přestávka na kávu, potom druhá, druhá část, kdy budeme jednat o pozměňovacích návrzích a potom třetí část, eh, to bude závěrečný panel s profesorem eh, Pellegrini a se zástupcem Evropského inspektora ochrany údajů. Ale zatím mějte na paměti, že tedy bude prostor pro diskusy, tak jako je tomu vždycky na těchto meziparlamentních schromážděních v Evropském parlamentu vždycky dáváme prostor pro diskusy. Budeme dávat slovo na střídačku členům Evropského parlamentu a členům národních eh, delegací, národních parlamentů, ale vždy, prosím, se snažte sledovat čas, protože máme hodně nabitý program, který musíme celý eh, probrat tak, abychom to zvládli. Jak jsem říkal, dnes tedy máme první kolo diskusí a čeká nás také prezentace Eh, asistenta Evropského inspektora ochrany údajů, pana Věvěrovského a také profesora Pellegriniho. Nicméně začneme eh, výkonnou ředitelkou Europolu, která už sedí s námi eh, na podiu, paní Debol, vítáme ji tady. A také pana Lintu, který je předsedou správní rady Europolu. Dnes odpoledne také eh, nás čeká vystoupení klíčového řečníka, to je komisař pro bezpečnostní otázky, eh, komisař Julian King, který tedy teď končí svůj pětiletý mandát Evropský parlament pořádá recepci eh, po eh, tomto programu a dnes večer se tedy sejdeme, abychom mohli spolu hovořit. Chceme delegace upozornit na eh, pozměňovací návrhy týkající se účasti Dánska VPSG e to předložili spolupředsedové na základě práce pracovní skupiny. Týká se to tedy účasti Dánska. Prezidentská eh, trojka a spolu s dánskými kolegy to navrhli k, ke schválení. Prezidentská, eh, předsednická trojka také měla před několika dny eh, přípravné jednání a jako Postala výjimečně byla pozvána německá delegace jako řečník k jednomu bodu programu. Jedná se o chystané předsednictví po této trojka tam, trojce, to je Rumunsko, tedy minulé předsednictví, Finsko, současné předsednictví a potom bude Chorvatsko. E, to je následující předsednictví a e, paní kolegyně Talvity e, potom bude informovat o, o tomto jednání. A nyní tedy eh, dám slovo eh, paní eh, Marie Lině Talvity, která je vedoucí zastoupení finského parlamentu v JPSG. Máte slovo. Děkuji, milý pane spolupředsedo, pane Lopezi Aguiláre, děkuji za tento úvod. Dovolte, abych řekla pár slov, slov ve finštině nejprve. Hyvät kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamenttien. Děkuji. Vítám tady uh, vážené uh, poslance Evropského parlamentu i národních parlamentů, vážené dámy, vážení pánové. Chtěla bych i já svým vlastním jménem vás všechny tady přivítat na tomto eh, jednání společné parlamentní kontrolní skupiny. Jedná se o páté jednání, které eh, společně organizují eh, finský parlament a Evropský parlament. Doufám, že vaše cesta do Bruselu proběhla příjemně. Po založení Europolu bylo jeho cílem reagovat na potřeby členských států, bránit trestné činnosti, která má přeshraniční charakter. Dnes máme nařízení o Europolu. Toto nařízení vstoupilo v platnost v roce 2016. Cílem Europolu je pomáhat členským státům, aby eh, podporovali podporovaly represivní složky, orgány činné v trestném řízení a další příslušné orgány. Jedná se především o boj s terorismem a všemi druhy závažné trestné činnosti. Europol také má vzdělávací úkoly, proškoluje eh, zúčastněné orgány. Ve smlouvě o založení je uvedeno, že právě Europol spolupracuje s orgány členských států a patří sem i práce na ochraně osobních údajů. Parlamentní kontrola činností Europolu otevírá poslancům možnost získávat eh, od Europolu informace Právě proto organizujeme pravidelně tato jednání JPSG a proto jsme se také sešli na tomto dvoudenním jednání. Vážení kolegové, Evropa je silná díky všem hodnotám, které nás všechny spojují. Izolovaný členský stát nemůže sám bojovat proti závažné eh, organizované trestné činnosti, natož terorismu. Pouze společně můžeme být úspěšní. Europol dává členským státům k dispozici své znalosti a schopnosti v boji proti trestné činnosti. A jediný členský stát sám o sobě by nikdy nemohl mít k dispozici tolik zdrojů. To je důvod, proč je třeba zajistit, aby Europol nadále měl dostatečné zdroje a aby mohl plnit úkoly, které eh, mu byly nařízením uloženy. Práce Europolu, spolupráce, která díky Europolu funguje, to jsou záležitosti nezbytné pro nás všechny bez ohledu na to, z jakého členského státu pocházíme. Já všem eh, přeji úspěšné jednání a také konstruktivní dialog ke všem otázkám, které nás zajímají a k činnostem Europolu. Nyní budu pokračovat v angličtině. So, uh... Pokud jde o jednání předsednické trojky, chtěla bych vás informovat o průběhu eh, tohoto jednání. Eh, to jednání předsednické trojky se konalo dnes dopoledne a my jsme diskutovali následující body. Jednak to byl návrh programu eh, jednání EPSG, diskutovali jsme o výsledcích pracovní skupiny k účasti Dánska, o otázce jmenování zástupce JPSG, aby se účastnil jako pozorovatel eh, jednání správní rady Europolu. Dále jsme hovořili o změnách jednacího řádu a také jsme diskutovali o písemných eh, příspěvcích a písemných otázkách. Eh, také jsme měli výměnu názorů s vedoucím delegace eh, Německého spolkového sněmu, vzhledem k tomu, že Německo se v příštím pololetí stane součástí předsednické trojky. Jednací řád JPSG uvádí, že členové mohou Europolu eh, pokládat písemné nebo ústní otázky. Spolupředsedové od posledního jednání obdrželi otázku jednoho člena a byla stanovena lhůta 6 týdnů na odpověď. Odpověď od Europolu jsme dostali v pátek, bylo to rozesláno členům a národním delegacím. Kromě toho od posledního jednání byly zodpovězeny Europolem i další otázky, které byly položeny před předchozím jednáním EPSG a tyto odpovědi byly rozeslány delegacím. Nyní schválení programu pátého jednání JPSG. Vážení členové, všichni jste obdrželi návrh programu, tak jak jej schválila předsednická trojka. Jsou k tomu nějaké komentáře? Pokud někdo nemá námitky, tak můžeme program považovat za schválený. Nyní tedy zahajujeme plenární jednání. 5 schůze JPSG a přistoupíme k prvnímu bodu na programu, to je zpráva o činnostech Europolu od března do září 2019 a návrh více letého programového dokumentu Europolu 2020-2022. Než zahájíme jednání, tak vás jenom chci stručně informovat o některých organizačních záležitostech. Tlumočnické služby jsou dostupné ve všech jazycích EU s výjimkou irského jazyka. Prosím, eh, přečtěte si pokyny na svých stolcích. Eh, Tam máte také napsáno, jak se můžete připojit na Wi-Fi síť. Eh, Tato konference je přenášena živě na internetu, na webových stránkách Evropského parlamentu a já vám všem přeji úspěšné jednání. Much. Děkuji, děkuji paní Talvity, spolu předsedkyně tohoto společného schromáždění naší meziparlamentní skupiny. A teď se podíváme na ty velmi důležité body našeho jednání, protože on to bude hodně náročné v následujících dnech. A začneme s prezentací od velmi důležitého řečníka, bude to paní Catherine Debol, výkonná ředitelka Europolu, která bude hovořit o aktivitách Europolu od března, od, pardon, od září 2019 a bude hovořit o těch hlavních výzvách Europolu a rozpočtu. Hovoříme tady o článku 51 nařízení o Europolu a víme, že Europol vlastně připravuje nebo připravil dokument, strategický dokument pro následující léta, což je něco, na čem, se bylo, na čem jsme se dohodli v roce 2018. Díky tomu také komunikace mezi Evropským parlamentem a Europolem se stala intenzivnější a spolupráce se opravdu velmi zlepšila v oblasti výměny informací o trestní činnosti. A v Bukurešti jsme se v únoru poprvé setkali a bavili jsme se na toto téma. Jakým způsobem tedy teď budeme postupovat? Někteří z vás už mají zkušenost s meziparlamentními schromážděními, to znamená, víte, že se to všechno bude vlastně organizovat na základě eh, okruhů, takže mm, vždy budou hovořit dva členy, členové národních parlamentů a poté jeden poslanec Evropského parlamentu. To bude vždycky jaksi ten první kruh a ty kruhy se budou opakovat. Jakým způsobem se přihlásit do debaty, jakým způsobem tedy si zažádat o slovo? Prosím, potřebujeme tady, abyste nám na tyto barevné papíry, pokud je tady ještě nemáte před sebou, poslali své jméno, svou funkci a my vám vlastně zaručíme, zaručíme ten řečnický čas, tu řečnickou domu. Takže jak jsem již říkal, vždy dva členové Národního parlamentu a poté člen Evropského parlamentu. Takovýmto způsobem by se nám mělo podařit tedy zorganizovat ten dnešní den. Myslím si, že ta řečnická doba si myslím by se měla omezit na dvě minuty, dvě minuty pro každého, tak, abychom v podstatě byli schopni nějakým způsobem to tady zorganizovat, abyste mohli položit otázku a zároveň byl dostatek času také na její odpověď a zároveň nám jde samozřejmě o to dát prostor a čas co nejvíce z vás. Z vás. Takže začněme. A navrhuji tedy, aby začala hovořit paní Debol jako výkonná ředitelka Europolu. Vítáme vás tu, vítáme vás tu, paní Debol, za to, že jste přišla k nám na naše společné schromáždění a dávám vám slovo na následujících 15 minut. Děkuji, děkuji, pane předsedo vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové a členky národních parlamentů, pane Fernandezi Aguilare, paní Talvity, děkuji, děkuji za to, že jste mě pozvali a je mi opravdovou ctí, že se mohu účastnit tohoto společného parlamentního schromáždění. Já bych chtěla hovořit tedy o tom posledním rozvoji a mm, vlastně o tom posledním víceletém programovém dokumentu až do roku 2022. Samozřejmě jsme také obdrželi doposovat určité návrhy tematické, k těm bych se také ráda vyjádřila. A od posledního našeho setkání v Bukorešti se také něco změnilo. Co se týče víceletého programového dokumentu 2022, tak si asi vzpomínáte, že jsem vám vlastně e, poskytla takový určitý přehled, co se týče strategie Europolu, která byla podpořena, pod, podpořena e, předsednictvím Eh, Europolu, jehož členové jsou v podstatě zástupci národních států a komise. To znamená, že tady tento rozpočet je také základem a podstatou vlastně pro tuto novou programovou, um, pro to nové programové období. To znamená, že bych ráda hovořila o, těch poslední, o tom posledním vývoji v souvislosti s implementací strategie priority zůstávají stejné. Europol bude dále využívat svůj, svou velmi hustou informační síť partnerů. Tak, jak jsme tomu jak jsme to už několikrát říkali, my chceme být opravdu tou nejsilnější informační sítí, chceme schromažďovat eh, informace a propojovat je. Za druhé, více jak předtím musíme být opravdu agilní a flexibilní. Musíme také zajistit opravdu provozní a operativní podporu pro členské státy. Proto je třeba se zaměřit opravdu na prioritní případy, opravdu na ty nejvíce důležité cíle. Musíme opravdu se zabývat těmi nejvíce sofistikovanými a nejvíce nebezpečnými aktivitami v oblasti organizované trestné činnosti. Za třetí, Europol se musí stát platformou pro řešení policejních případů a kromě toho musíme být také v popředí, co se týče inovací a výzkumu. My musíme být opravdovým příkladem inovace. Implementace strategie 2020 plus se přetavuje v operativě v silnější a zacílenější práci eh, co se týče jaksi těch eh, prioritních cílů v roce 2019, se nám podařilo zajistit určité operativní změny a díky tomu jsme se mohli opravdu eh, zasoustředit s našimi zdroji na ty zacílené cílem. Máme pracovní skupinu, která je zodpovědná za eh, za vznik nového střediska a máme také informační, eh, novou informační zprávu to znamená, že jde o posílení naší analýzy a jde o to také posílit analýzu v jednotlivých členských státech. My v následujících dnech nebo týdnech eh, odstartujeme novou internetovou platformu. Eh, na níž budou informace od více jak od 800 analytiků z celé EU. Jsou to odborníci, kteří jsou připraveni sdílet informace, kapacity a nástroje. Tento, toto nové středisko nebo to centrum, které jsem zmínila, bude nově definovat strukturu a také cíle tohoto střediska. Jaký je hlavní cíl tohoto střediska? Pomoci členským státům bojovat proti organizovanému zločinu, včetně korupce. Společná eh, správní rada bude tedy dohlížet nad řádným fungováním tohoto střediska a také nad řádnou spoluprací s Europolem. To znamená, že půjde o zmapování inovační E, krajiny, také z úhlu pohledu policejní spolupráce. Půjde o inovační strategie, o novou inovační zprávu a řízení, tak, aby to byla opravdu e, organizace budoucnosti. To znamená, to je pouze souč- jedna součást té strategie 2020+. Plus. Kromě toho posílíme ještě více už ty tři fungující operativní centra Europolu, to znamená Centrum pro boj s terorismem a pro Centrum pro, eh, pro boj s eh, s terorismem. Europol se snaží také více bojovat s obchodováním, s obchodem s drogami. Chce se zajistit také nebo více se zaměřit právě na online nákup těchto materiálů a chce také lépe a efektivněji bojovat se zneužíváním dětí na internetu. Je to velmi ambiciozní plán, je to pravda. Nicméně investice do Evropu, do Europolu je přímou investicí na podporu eh, všech eh, složek, ať už policejní či nepolicejní, bojujících s eh, trestními činy na úrovni národních států. To znamená, je to zcela zásadní pro to, abychom my jako Europol mohli poskytovat přidanou hodnotu a lepší služby. My potřebujeme opravdu udržitelný rozpočet, dostatečný rozpočet, který bude eh, dlouhodobý a který zajistí podporu každodenních eh, operací. Samozřejmě, že jde o to, abychom řádně odpověděli na narůstající poptávku po takovýchto nástrojích, protože vidíme, že náš mandát se stále rozšiřuje a uvědomujeme si nová nebezpečí, kterým Evropská unie čelí. A samozřejmě si musíme uvědomit, že i vlastně celé to technologické prostředí se hodně mění. Já děkuji tomuto ehm, schromáždění za to, že jsme získali vaší podporu i v průběhu vypracovávání nového víceletého finančního rámce i e, víceletého finančního rámce až do roku 2027. Tato strategie pro rok 2020 plus zcela jasně podporuje tyto cíle. Hovoříme o 173,7 milionech euro a o 63 nových pracovních místech. Já doufám, že Evropský parlament a vy budete také tento návrh podporovat. I kdyby vlastně ten e, konečný to konečné rozhodnutí nebylo známé, protože zatím eh, stále není eh, jasné, tak doufám, že všichni i nadále budeme sdílet tu stejnou vizi. Evropský víceletý eh, rámec bude vlastně zajišťovat financování mezi lety 2021 až 2027. Protože my víme, že z toho dosavadního návrhu se počítá s mnohými škrty. Podle tohoto návrhu by rozpočet Europolu měl v roce 2021 být snížen až o 10 Teď se dostáváme do finální fáze vyjednávání o víceletém finančním rámci a víme, že tedy to rozhodnutí se bude přijímat velmi brzy. Já doufám, že národní vlády si uvědomí, jak důležitý Eh, rozpočet Europolu je ve chvíli, kdy chceme plnit to, za čím si stojíme. Já bych velmi ráda tedy odpověděla i na ty písmené, písemné pardon, na, návrhy a otázky, které k nám přišly hlavně ze strany tedy Kypru. Europol v tuto chvíli má eh, dva až tři dočasné úředníky na Kypru. Eh, Europol podporoval Eh, složky činné eh, v trestním eh, řízení na Kypru a ty, tito úředníci mají svou kancelář na úřadu pro migraci a azyl mohou se pohybovat po území Kypru v souladu s pravidly platnými na ostrově. To znamená, my jsme si uvědomili a viděli jsme je mnoho důkazů o tom, jak přítomnost těchto dočasných úředníků na ostrově byla. Co si týče eh, kryptoměny, samozřejmě je to strategickou prioritou a díky Evropské komisi se nám vlastně i prostřednictvím té nové platformy podařilo pracovat na eh, výzkumu a vývoji. Co se týče kryptoměny, tak Europol se snaží být v této oblasti být co nejefektivnější a to prostřednictvím vlastních zdrojů. Je to rozhodně téma, Mm, před nímž nezavíráme dveře. Co se týče těch provozních aktivit, rád bych vám možná řekla něco o kyberzločinu, eh, o struktuře organizovaných zločineckých skupin a eh, něco bych řekla i k dětské pornografii. Co se týče kyberzločinu, tak chci říci, že to stále je, je největším nebezpečím, co se týče organizovaného zločinu. My jsme viděli i spoustu, nebo známe spoustu obětí rodin, eh, které vlastně v tuto chvíli se staly obětmi tohoto zločinu. A Vidíme, že dochází tady také k útokům na různé průmyslové odvětví. Proto máme také nové pracovní skupiny, které se snaží eh, bojovat proti, těmto, proti tomuto zločinu. Takže výpalné, výkupné a poté také kyberzločin my se snažíme samozřejmě také identifikovat ty zločinné aktivity. Více nám se podařilo projednat eh, nebo pros, prošetřit 106 z 260 identifikovaných zločinných aktivit na internetu, o kterých jsme byli informováni. Organizovaný zločin v Evropské unii. Nejsilnější eh, zločinecké skupiny jsou eh, víceúčelové, to znamená, že se zaměřují na různé oběti. Jsou velmi flexibilní a velmi dobře se přizpůsobují eh, nové měnící se situaci používají fyzické násilí a to se také hodně navýšilo v posledních letech, hlavně v souvislosti s obchodem s drogami a také s majetkovými zločiny. Korupce. Korupce je nebo hraje velmi důležitou roli v organizovaném zločinu. Organizovaný zločin se vlastně stává součástí eh, veřejného sektoru prostřednictvím úplatků, prostřednictvím eh, vlastně konfliktů zájmů, eh, vyhrožování a tak dále a tak dále. Co se týče lidí, kteří jsou součástí eh, organizovaného zločinu, tak 65% eh, z nich jsou občané Evropské unie. Co se týče struktury, Většinou jsou to takzvané struktury top-down, ze zhora nahoru. Velmi mnoho těch zločinů vlastně eh, se odehrává v té podobě, nebo má tu podobu nelegálního obchodu. Víme, že se vlastně jde v podstatě o nelegální získávání většího množství určitých eh, produktů. Měli jsme společné vyšetřování pod názvem Icebreaker pro mení ledu, které trvalo několik let Eh, a jeho se účastnilo několik eh, členských států za podpory Eurojustu a Europolu a v posledních dvou letech vlastně můžeme hovořit o více jak 600 milionech euro eh, z této skupiny. Víme, že šlo o skupinu, která nelegálně bojovala, s, té, pardon, prodávala, obchodovala s drogami a s tabákem a jde tedy, jak říkám, většinou jde opravdu o velmi komplexní zorganizované skupiny. Toto vyšetřování konkrétně proběhlo v roce 2019. Bylo vyšetřováno velmi mnoho lidí, bylo provedeno mnoho domovních prohlídek a bylo zabaveno velké množství zboží, včetně tedy velkého množství kokainu, například také eh, dodávky 2,4 tuny kokainu, kterou jsme zadrželi na cestě z Rumunska. Co se týče obchodování nebo praní špinavých peněz, tak praní špinavých peněz stále zůstává velkým problémem. Máme tady, eh, je, je to v podstatě jaksi jeden z klíčových zločinů používání bitcoinu začíná hrát také velkou roli v těch nových trendech, které zaznamenáváme v této oblasti. Dále jsem chtěla zmínit ještě dětskou pornografii online ta zůstává opravdu zcela zásadní velkou zločineckou hrozbou bylo zaznamenáno velmi mnoho podnětů ze strany národních úřadů pro ochranu dětí a jen z USA to bylo 272 tisíc případů. V tuto chvíli očekáváme, že vlastně těch podnětů bude skoro dvakrát tolik. V tomto roce eh, se, konala, eh, se konalo zasedání šesté pracovní skupiny, jejíž se účastnilo více jak 40 specialistů z více jak 20 zemí a podařilo se nám v podstatě najít 800 cest k jaksi 800 podnětů a podařilo se nám na základě těchto podnětů dostat se k mnohým obětem. To znamená, těch lídů bylo velmi hodně. Takže hovořili jsme o organizovaném zločinu, který představuje opravdu velkou hrozbu pro Evropskou unii a pro evropské občany, jich se to stále dotýká více a více. Vidíme, že dochází k navyšování násilí, dochází také k potičkám a střetům mezi organizovanými eh, skupinami. Eh, to se velmi často neobejde ani bez vraždy a velkého tedy fyzického násilí a my počítáme s tím, že toto násilí bude i na narůstat. V posledních týdnech jsme také zaznamenali, že se na, k, či, nebo k evropským hranicím dostává větší množství uprchlíků. Toto většinou vede také k navýšení nelegálních aktivit v oblasti obchodování s lidmi a v oblasti falšování osobních údajů a dokumentů. Tady hrají, hraje také velkou roli, hrají velkou roli právě sociální média. Teroristé je velmi dobře eh, používají, vědí, jak se právě sociální média používají. Kromě toho také zaznamenáváme eh, nelegální využívání internetu, takzvaného darknet, tmavého internetu. Děkuji za pozornost a předávám slovo. Já mnohokrát děkuji, paní Debo. A teď se pustíme do rozpravy. Připomínám, že máte kartičky různých barev. Na každou eh, z jednotlivých částí našeho zasedání, takže prosím posílejte nám je eh, sem k pódiu, abychom věděli, kdo eh, je ochoten vystoupit, kdy. Předem jsme obdrželi písemné příspěvky od dvou delegací které se týkají eh, tohoto hlavního bodu téma eh, dnešního pořadu. A teď eh, dáme tedy slovo k těmto písemným příspěvkům dvěma konkrétním národním delegacím, německému Bundestagu a kyperskému parlamentu. Začneme se zástupcem německého Bundestagu, paní Susan Miták. Dostane tady slovo teď na několik minut. Eh, jste tady, abyste eh, se ji ujala. Ano, prosím. Prosím. Děkuji za slovo. A mnohokrát děkuji za obsáhlou zprávu od paní Debol. nám eh, činí starosti eh, rozpočet, protože eh, řada těch úkolů, které jsou naprosto nezbytné a které jsme tady schválili, musí být vybaveny finančně a rozpočet na rok 2020 už teď se mu nedostává 30 milionů a ve střednědobém rámci je o 50% méně oproti potřebám a i Evropská komise počítá s, nebo dokonce žádá a z velké škrty, pokud jde o místa v Europolu. A my si klademe otázku, jestli bychom nemohli udělat něco k zajištění toho rozpočtu. Europol ty eh, své úkoly nebude moci naplňovat se stávajícím rozpočtem. A, když jste právě vyličila, jaké všechny úkoly máte plnit a jak vypadají ty eh, výsledky, eh, tak ty výsledky budou ohroženy, pokud ten rozpočet zásadně nebude navýšen. Děkuji. Děkuji vám a teď bych dal slovo panu Demetrisovi, Demetriovi, který bude zastupovat kyperskou delegaci. Máte slovo. Mikrofon, prosím. Děkuji, eh, vážený pane eh, spolupředsedo, vážená paní eh, spolupředsedkyně, paní generální ředitelko. Jako šéf kyperské delegace bych vám rád poděkoval za vyjádření k písemnému stanovisku, které jsme vám zaslali. Také bych rád zdůraznil, že Institut eh, mm, navštěvujících důstojníků je nesmírně mm, úspěšný. My jsme minulý týden v pátek měli příležitost navštívit cyperský tým a viděli jsme na vlastní oči, jaký skvělý kus práce odvádí. Navzdory tomu eh, bych eh, rád vyslal určité varování. A to proto, že Kypr je členský stát Evropské unie, ale je to země, která v tuto chvíli a v posledních letech přijímá nejvyšší počty uprchlíků a není to náhodou. Je to proto, že okupovaná území nejsou pod naší kontrolou a také je to eh, kvůli eh, strategickým eh, Eh, rozhodnutím Turecka. Eh, vy o tom jistě víte, paní Debol. Eh, migranti jsou nakládáni do letadel a jsou odesíláni na letišti v Ligo v okupované části Nikozie a potom přes zónu OSN přejdou do svobodné zóny, to znamená na území eh, Eh, Kyperské republiky a tam požádají o azyl. A to je velký problém. My bychom rádi věděli, eh, jestli vám to nějak leží na srdci a jestli eh, s pomocí těch hostujících důstojníků můžete dělat něco s touto situací na Kypru. A jinak mimochodem říkám, že opravdu oni odvádějí skvělou práci, alespoň na Kypru. Děkuji, pane Dimitriu. A teď eh, myslím, že bychom mohli eh, začít s eh, otevřenou rozpravou a dáme slovo těm, kteří vyjádřili zájem o účast v debatě. Jak už jsem říkal, budu dávat každému několik minut maximálně dva poslanci vnitrostátního parlamentu, potom jeden z Evropského parlamentu a potom bude první kolo odpovědí od paní Debol. Začneme s panem Kelecisem. Pan Kelecis z řeckého zastoupení. Pan Kelecis je tady. Děkuji vám, pane eh, spolupředsedo a paní spolupředsedkyně. Jsem poslancem eh, řeckého parlamentu a eh, zastupuji region Evros, tedy v řeckém parlamentu. My máme pozemní i námořní hranici s Tureckem. Nedávno paní Debol navštívila náš region, bylo to na jaře. Byla tam osobně a na vlastní oči viděla problémy, se kterými se potýkáme. S migračními, eh, problémy s migračními toky z Turecka. V posledních několika dnech se ten problém výrazně zhoršil a přichází čím dál tím více lidí. Když paní Debol eh, navštívila tu oblast, tak jsme hovořili o možnosti jmenovat ty hostující eh, důstojníky, eh, pracovníky v našem regionu. A rád jsem se chtěl, chtěl jsem se zeptat, jak jste se v tomhle pohnuli, jestli plánujete někoho poslat do regionu Evros. A také bych se rád dověděl, jestli je eh, nějaký posun, eh, pokud jde o dohodu mezi Europolem a Tureckem o eh, spolupráci při poskytování informací v souvislosti s mm, migrací a kriminalitou, kterou řeší Europol. Děkuji, pane Kelecisis. A teď paní Stromskvist z švédského, švédské delegace. Paní, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane eh, předsedo. Nejdříve bych opravdu srdečně ráda poděkovala Europolu a jeho pracovníkům. Úzce eh, spolupracujete eh, s příslušnými švédskými úřady. Jde také o to, že zástupci Evropského, švédského parlamentu měli možnost navštívit Europol a myslím, že Europol by měli navštívit i další delegace protože eh, pak eh, lépe pochopí eh, práci Europolu a lépe pochopí tu úzkou spolupráci, jak může vypadat tedy mezi Europolem a národními orgány. Já se chci podívat na ten dokument 2020 až 2022. Hmm, vy jste hovořila o úloze a o dalších tedy postupech, dalších krocích. A ono jde o to, jak je provázat s prioritami strategie 2020 plus. Znamená, pokud jde o tu koordinaci a zohlednění eh, stanovených priorit, eh, myslím, že je nezbytné, aby eh, byly také sladěny ty cíle právě s strategií 2020 plus které jsou tam jmenovány. Otázkou je, jak bude Europol vůbec moci naplňovat své úkoly dělat svou práci. Europol musí také spolupracovat eh, s Peskem. Jde o posílení spolupráce. To by mohlo přinést dobré výsledky. Myslím, že eh, se nabízí otázka, jak se bude eh, Europol dále vyvíjet je třeba eh, se zamyslet nad tím, jestli tu koordinaci eh, bude možné nějak posílit, aby eh, se Europol mohl silněji zapojovat do spolupráce. Otázkou je, jak reagovat na budoucí výzvy. Myslím si, že pro nás je to důležité, ehm, alespoň u nás, tedy hovořím za švédskou delegaci. A teď za Evropský parlament pan Sarsalechos. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji paní ředitelko De Bol za váš projev a také za váš zájem, který prokazujete prostřednictvím vaší spolupráce a myslím si, že ta naše vzájemná spolupráce je opravdu velmi plodná. Jak jistě víte, Evropský parlament několikrát vyjádřil svůj zájem podpořit práci Europolu, všechny aktivity Europolu a to se zcela jasně odráží na postoji Evropského parlamentu, který podpořil financování Europolu, tak jak jste to zmiňovala vy. Všichni víme, že ta poptávka po službách Europolu se bude zvyšovat, rozhodně se nebude snižovat. A víme, že vlastně poptávka po aktivitách a navýšených aktivitách Europolu je v souladu se zájmy našich občanů. Proto je zvláštní, když si uvědomíme, eh, které subjekty se snaží vlastně snížit financování určené pro tuto agenturu. A je právě velmi dobré, že v kontextu tohoto schromáždění, jehož se účastní také členové národních parlamentů, můžeme o tom hovořit. Já bych byl, byl velmi rád, paní Debol, a za to, kdybyste nám mohla říci něco více k tomu, jak by snížení rozpočtu pro Europol negativně ovlivnilo práci Europolu a jaké jaké aktivity by eh, byly poškozeny nejvíce? Děkuji, pane Sarselechosi. Sam. Tak paní Debol, eh, zazněly eh, otázky od prvního, první části poslanců. Máme ještě další dlouhý seznam a vyslechněme je, všechny a potom eh, odpověste najednou, protože máme dohromady až do 15.30. A máme tady následující eh, eh, tedy panelisty, kteří přijdou potom už v místnosti. Takže budeme teď přidělovat řečnickou dobu podle následujícího pořadu. Tedy dva zástupci vnitrostátního parlamentu a jeden poslanec Evropského parlamentu. A teď Paní Conway z Irska. Pardon. Ne, to je tady za Evropský parlament, tak se omlouvám. Pan Okalajen z Irska. Vyslovuje to správně? <laughs> I'm so sorry. I beg your excuse. Moc omlouvám. Prosím o pochopení. Mikrofon, prosím. omlouvám se, říká řečník. Vážená paní výkonná ředitelko, já jsem si ve vaší zprávě nevšimnul žádného odkazu na Brexit. A ani eh, v tom, eh, pokud jde o období eh, březen až září, ani o období 2020 až 2022. Vzhledem k tomu, že zbývá pět, tisíc, pět týdnů pouhých do možného odchodu eh, v neuspořádaného Británie z EU. Eh, e Mohli byste eh, nám prosím říci, jaké nové vztahy nastanou s Británií, ať už odejde jakkoliv? pro nás to má ten dopad, že policejní služby v Irsku chtějí vykonávat i nadále eh, svoji angažovanou roli v eh, Europolu a eh, také přeshraniční spolupráci s PSNI, to znamená policií Severního Irska. Hmm. I když to bude mimo evropskou rodinu, nebo dokonce mimo rodinu Europolu, abych to řekl přesněji, mohl bys nám prosím říci, jaké kroky jsou přijímány k řešení těchto na nejvíc důležitých otázek? Děkuji. Pan Lanec Estonska. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám a nejdříve děkuji za skvělé úvodní slovo. Hovořila jste o tom, jak důležitý je Europol při sběru informací a o tom, že přecházíme od sběru dat k sběru informací. To zcela souhlasím. Na základě eh, svých 20 eh, let zkušeností s policejní prací vím, že informace jsou eh, mm, velice důležité, zejména při vyšetřování závažné trestné činnosti. Bohužel také víme, že jsou pořád některé členské státy, které neinvestují dostatečně do eh, získávání informací eh, nebo eh, do zadávání informací do databázy Europolu. Samozřejmě závisí na tom, co se děje v členském státu, ale hodně také závisí na tom, co Europol chce. Co si myslíte, že může tedy Europol udělat, aby členské státy mohly přispívat do databázy Europol aktivněji? Děkuji teď pan Videnov za Evropský parlament. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, paní Debol, za podrobnou prezentaci. Mám eh, stručnou otázku. Zajímá mě spolupráce mezi Europolem a třetími zeměmi. Můžete, eh, prosím, eh, popsat hlavní tedy výzvy a příležitosti v této věci. Partnerství se západním Balkánem, o to mě především jde protože nezastupuje jenom Bulharsko, ale také mi leží na srdci velice důležitá geopolitická a strategická pozice těchto zemí. Jak asi víte, tak spolupráce s Západním Balkánem byla nesmírně důležitá během vyvrcholení nedávné migrační krize 2015 a 16. Děkuji a teď paní Conway z Irska. Je to pan Conway. Eh, eh, já se opět omlouvám, říká pan předseda. Každopádně děkuji, eh, říká pan Conway. Já jsem navštívil celou řadu těchto výborů a paní Debol se podívá, jak jsem podrobně, nebo si vzpomene, jak jsem hodně podrobně hovořil o Brexitu a o tom, jak to dopadá na naši zemi a, a ta hrozba Brexitu a jeho důsledky. Eh, paní Debol eh, si vzpomíná jistě, že jsem eh, hovořil o tom, že by měla přijet do Dublinu a my jsme si potom vyměnili čísla po tom setkání v Bukurešti, ale paní, mm, kancelář paní Debol ani neodpověděla na náš e-mail. Potom, vzhledem k tomu, že tento výbor má být dohledovým a e, kontrolním orgánem e, Europolu, tak bych rád požádal e, o to, aby paní de Bol navštívila Dublin a tam řešila ty naléhavé otázky, které se týkají Brexitu. Teď pan Ketilos z Kypru. Děkuji vám a přeji dobré odpoledne, pane předsedo. Paní Debol, já bych rád hovořil o organizovaném zločinu a, a pašování drog, a obchodu s drogami, a o, s novými drogami. Minulý týden zemřela na Kypru žena, která se učila, zúčastnila paga, pohanských rituálů, kde se používaly nějaké drogy. Někdo eh, z Kolumbie organizoval tyto rituály a potom umrtí eh, utekl někam do západní Evropy a nevíme, kde je. V rámci výměny informací o, s Europolem, když přijde na organizovaný zločin, tak eh, mm, bych byl rád, kdybyste nám něco řekla ke strategii vůči obchodu s drogami a, a tom, jak hledáte obchodníky s drogami, paní Dali z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní ředitelko. Já jsem eh, se teď eh, chtěla dotknout strategických priorit. Když hovoříte o eh, přechodu z poskytovatele služeb ke zpracování informací. Hovoříte tady o nových pravomocích nebo jenom o tom, že budete fungovat nějak jinak? Jinými slovy, budete syntetizovat informace ze stávajících zdrojů mm, nebo budete nějak více sledovat? Strategická priorita čtyři když Europol má být v popředí inovací a výzkumu. Jak si představujete, že se tohle bude dělat, eh, pokud jde o eh, kontakty se soukromým sektorem, zejména pokud jde o zprávu dat eh, sebraných prostřednictvím firm ze soukromého sektoru? A poslední věc, externí strategie Europolu a nasazování zaměstnanců mimo EU. To už probíhá celou řadu let. Mohla byste nám dát nějaký příklad mm, toho, jak zaměstnanci jsou používáni v zahraničích, na jaké mise, na jaké informace o ohrožení jste eh, jejich prostřednictvím pozbírali. A zejména eh, chci eh, se zeptat na sběr informací z povolení třetích zemích. Děláte to v případ od případu nebo nějak paušálně to máte upravené? Děkuji a teď pan Karakopolos z Řecka. Děkuji vám, pane předsedo. Prohloužení spolupráce mezi Europolem a Frontexem, abychom lépe spravovali vnější hranici Evropské unie a opravdu bojovali proti e, zločinu, je e, něco naprosto nezbytného. Zejména v Řecku, kde řešíme nový migrační a uprchlický e, tok z Turecka. Hovoříme tady o stovkách lidí, kteří přijíždějí na ostrovy v západním Egyptském moři každý den. A také jsou tady lidé, kteří přicházejí pohraničím a v Evrosu. Eh, premiér tohle se snažil eh, řešit už minulý eh, týden při rozpravě a je jasné, že ta situace je výbušná. I v pevnickém Řecku jsou hotspoty přehlcené a způsobí to problémy. Frontex a Europol musí navzájem spolupracovat, abychom se zbavili těch pašeráckých a obchodnických sítí a převaděčských sítí. Frontex tady eh, prostě nebude eh, nesmí jenom přihlížet. Eh, prostě je třeba prokázat solidaritu se zeměmi, které mají vnější hranice EU. Také je tady pašování drog a mm, zbraní. Naším cílem by mělo být bezpečnější Evropu a já bych se rád zaměřil na dohodu, kterou Europol podepsal s Tureckem. Tahle konkrétní dohoda bohužel nevedla k žádnému pokroku, protože Turecko, eh, kvůli Turecku. Eh, navzdory tomu, eh, že tam působí spousta kriminálních gengů, které pašují migranty a my nám se zatím nepodařilo proti to dostatečně zabojovat a jim se nepodařilo rozprášit tyhle gengy. Zároveň turecký prezident hrozí otevřením hranic a vysláním milionů migrantů do EU. Čili co, co plánujete, abyste opravdu eh, eh, realizovali eh, toto, tuto dohodu? Pan Kiníči? Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat paní Debol, kterou, se kterou jsme se několikrát zde v Bruselu setkali. Děkuji za její prezentaci a děkuji také za to, že připomněla, jak moc se JPSG angažuje ve finanční podpoře Europolu, protože se snažíme bojovat proti seškrtávání rozpočtu a uvědomujeme si význam činnosti Europolu. A nyní bych se v této souvislosti chtěla zeptat na několik konkrétních věcí. Vy jste hovořila o navýšení násilí a také jste hovořila o eh, zločineckých organizacích, které například obchodují s drogami, obchodují s lidmi a dopouštějí se i finanční trestné činnosti. A já bych se tedy chtěla eh, zeptat, zejména pokud jde o organizovaný trestný, eh, trestnou činnost, zda má Europol dostatečné zdroje a nebo i v souvislosti s prioritami eh, nových právních předpisů máte pocit, že potřebujete nějaká nová, nové prostředky a nová opatření, a to i legislativního typu. Dále, pokud jde o s mm, právo o eh, finanční činnosti. Víme, že tady jsou problémy s praním špinavých peněz, s kryptoměnami, objevují se velice důmyslné eh, cesty eh, a je tedy velice obtížné sledovat některé peněžní toky. Hovořila jste o tom, že Europol má eh, ekonomické a finanční eh, centrum, které sleduje tuto trestnou činnost. Také tady je směrnice parlamentu o výměně informací mezi FIU a eh, orgány činnými v trestním zřízení. Díky tomu by se mělo posílit informovanost v této oblasti. A zase bych se chtěla zeptat, zda i v této oblasti Europol má dostatečné nástroje i s ohledem na vstup v platnost EPO. Děkuji, pan MS z Německa. Dámy a panové, kolegyně a kolegové, paní De Debol řádně upozornila na to, že Europol by měl být opravdu střediskem pro výměnu informací. A ve chvíli, kdy chci mít takovýto informační úzel, tak ten bude fungovat pouze, když budu mít údaje. A ty zákony o ochraně údajů v jednotlivých členských eh, států jsou opravdu velmi velké. To znamená, velmi často dokonce motivují zločince tyto zločiny páchat. To znamená, já si myslím, že by bylo dobré, kdybyste nám eh, řekla, které z těch členských států by takovouto legislativu měly, která by vlastně motivovala zločiny. A dále, co se týče toho Brexitu, ptám se, ve chvíli, kdyby k Brexitu mělo dojít, to znamená, že by se Velká Británie stala třetí zemí, tak jakým způsobem zajistím, že Velká Británie bude své údaje i nadále do systému dávat a že je budeme dostávat na čas a v té nejlepší podobě. Také jste zmínila dětskou pornografii. Nicméně otázkou je, eh, existuje několik způsobů, jak se dostat k těm lidem, co zatím vším stojí. A právě proto se ptám, zdali můžeme například, nebo jakým způsobem v podstatě můžeme tu současnou eh, sílu a ty současné zdroje využívat k mm, boji s tímto zločinem, nebo kde to haproje, kde to nefunguje, co můžeme ještě zlepšit. A co se týče praní špinavých peněz, v německém spolkovém sněmu jsme se dohodli v podstatě, na tom, že ilegálně nabité zboží může být skonfiskováno, pokud tedy ten, u něhož tyto sumy nebo toto zboží bylo nalezeno, neprokáže, odkud je legálním způsobem získal. To znamená, to se týká mimo jiné i finančních transakcí a myslím si, že to je to dobrý způsob, jak s tím bojovat. Děkuji, paní Půra z Finska. Doufám, že to vyslovuje správně. Ano, zní to hezky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní výkonné ředitelce Debol za její prezentaci. Můj komentář je obdobný jako u eh, mého předřečníka, týká se to rozpočtu Europolu. Jak všichni víme, jsou tady naléhavé otázky, naléhavé problémy, jako migrační toky, terorismus, kybernetická trestná činnost a tak dále. A zároveň Europol eh, dostal nové úkoly a nové funkce týkající se eh, například pašování, internetové trestné činnosti a mnoho z těchto Eh, otázek se neřeší, naopak se vyhrocují, jsou stále složitější a problematičtější. A moje jednoduchá otázka v této souvislosti je následující. Eh, asi se všichni shodneme, že Europol musíme eh, posílit tak, aby měl stále více zdrojů nebo eur. A mě by tedy zajímalo, zda existuje reálná hrozba, že uh, tato velice důležitá instituce bude dostávat stále více funkcí a úkolů, ale nedostatečné zdroje, aby mohla tyto úkoly plnit. A pokud tomu tak je, jak, jak určujete prioritu jednotlivých úkolů? Paní Kenko z Evropského parlamentu. Thank you uh, very much. I... Děkuji. Budu hovořit nizozemsky. Minulý rok eh, eh, kolegové ze strany eh, vydali zprávu v, eh, o mm, nedostacích v obecné evropské eh, bezpečnostní politice a eh, konstatovala se tam, že je třeba lépe si vyměňovat kontextové informace o navrátilcích, informace o cestách, o způsobu radikalizace, kontaktní údaje, další mm, sklony k kriminalitě a kontakty s dalšími radikalizovanými. A já jsem se chtěla zeptat, jestli se něco změnilo eh, s tím, jak se eh, s těmi informacemi eh, nakládá a kde vidíte určité přidané hodnoty. Já si totiž myslím, že budete mít přímo problémy s výměnou dat s dalšími státy. A pokračovat v angličtině teď. Je třeba najít rovnováhu mezi posilováním bezpečnosti a e, respektováním práv jednotlivců. Když se podíváme na zprávu o terorismu, e, tak se tam hovoří o potřebných zlepšeních, ale pak tady je třeba další trestná činnost, zneužívání dětí v online světě, nedostatek inovací e, v boji proti zločincům, kteří využívají anonymity internetu. A mě by tedy zajímalo, z vašeho hlediska a eh, z hlediska zdrojů, jak vidíte budoucnost a jak eh, Europol hodlá bojovat s těmito otázkami, pokud by například eh, musel čelit seškrtávání počtu zaměstnanců například. A potom, jak vypadá genderová vyváženost v Europolu, pokud jde o ženy ve vyšších funkcích protože samozřejmě i to může ovlivnit celkový pohled na věc. Pan Miriantus z Kypru. Děkuji, pane předsedo. Mě by zajímalo, jak jste počítali celkovou výši transakcí v kryptoměnách v EU a kolik z těchto transakcí se týká eh, nezákonné činnosti, zejména eh, pokud jde o financování terorismu. Také by mě zajímalo, do jaké míry potřebujeme právní předpisy v jednotlivých členských státech eh, na lepší řešení těchto otázek a zda by nebylo dobré třeba úplně zakázat kryptoměny. Děkuji. Pan Pigmont z Belgie. Paní, paní Pigmont. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla pozdravit naší eh, meziparlamentní skupinu. Myslím, že tento společný postup národních parlamentů a Evropského parlamentu eh, je velice obohacující, zvláště pokud je o činnost tak důležité organizace, jako je Europol. A vítám tady kolegy z ostatních členských států. Eh, na paní Debol mám dvě otázky. Za prvé, pokud jde o vnější strategii Europolu, o to, že Europol uzavírá dohody o spolupráci s třetími státy. Jedná se o strategické nebo operativní dohody, někdy úplně neznáme e, obrysy ani účel těchto dohod. Víme, že některé e, tyto třetí státy jsou autoritativními režimy a mě by tedy zajímalo, jak e, kontrolujete například provádění těchto dohod a jak eh, hodnotíte, jakým způsobem hodnotíte dopad těchto dohod eh, k příkladu na lidská práva. A také by mě zajímaly informace o jednání se zeměmi eh, MENA. A moje druhá Eh, otázka, eh, to je spolupráce s Frontexem. V červnu byla uzavřena dohoda o spolupráci a mě by zajímal eh, více informací o tom, v čem ta spolupráce spočívá. Pokud chcete, mohu položit tuto otázku i písemně, nebo pokud byste chtěla více písemných informací, dejte mi vědět. Tak, teď jsme ještě obdrželi další žádost o slovo pan Ratkuzis z Řecka. Máte slovo. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την κατά, κατά παρέκκληση κατά κάποιο τρόπο. Děkuji. Děkuji mnohokrát za to, že jste mi takto ještě výjimečně udělali slovo. Já bych chtěla zmínit dvě věci. Za prvé, jsme velice znepokojeni eh, těmi problémy s rozpočtem. Eh, roz, mám na mysli rozpočet, který Europol potřebuje k eh, plnění svých úkolů. A pak je tady ještě druhá věc, týkající se uprchlíků a nárůstu těchto toků, jak o tom hovořili kolegové z řeckého a kyperského parlamentu. V OSN se dnes koná summit ke klimatickým změnám. Probíhá právě dnes a jedním z hlavních úkolů Europolu je bojovat s trestnou činností, která souvisí s klimatem. Nevím, jestli jste se toho už nějak dotkla, pokud eh, ano, můžete to ještě zmínit a pokud ne, můžete nám říci, jakou strategii má Europol, pokud jde o boj Eh, s trestnou činností související s životním prostředím. Je totiž nepochybné, že klimatické změny jsou mimo jiné výsledkem i eh, trestné činnosti, která probíhá v různých koutech Evropy i světa. Děkuji. Vystoupilo více než 20 řečníků s otázkami. Všichni dodrželi předepsaný čas a já vám všem děkuji, že jste tento čas dodrželi a ještě máme asi 15 minut. Vy už eh, jste eh, takovým veteránem těchto diskusí a proto prosím, eh, snažte se co nejlépe zodpovědět ty otázky. Máte teď slovo na 15 minut. co se týče rozpočtu, eh, děkuji všem za velice zajímavé otázky a chtěla bych poděkovat za zájem, který projevujete o práci Europolu. Pokusím se ty jednotové otázky združit do skupin. Eh, první okruh otázek na rozpočet. Ano, návrh rozpočtu na rok 2020, tak jak to zveřejnila komise v květnu, eh, znamen, byl nižší o 33 milionů a o 52 pracovníků ve srovnání s návrhy správní rady. My, eh, tak jako v minulosti, jsme velice vděční Evropskému parlamentu za pomoc a podporu. My se obáváme, že Evropská unie spolu s členskými státy vynaložila velké úsilí na zlepšení vnější bezpečnosti. Eh, víme, že jsou zde i vnitřní bezpečnostní hrozby a myslíme si, že je třeba najít rovnováhu mezi vnitřními a vnějšími bezpečnostními hrozbami, tak aby na úrovni vnitřní bezpečnosti jsme nebyli tím slabým článkem, eh, pokud jde o zabezpečení. Pokud ten konečný rozpočet nebude v souladu s návrhy správní rady Europolu, tak budeme muset eh, přepracovat priority eh, v našich činnostech, tak jak je to popsáno v pracovním eh, programovém dokumentu a budeme také muset změnit prioritu některých dlouhodobých rozhodnutí, která byla přijata v rámci strategie Europolu 2020+. Jedná se tady o rozmístění hostujících příslušníků pohraniční stráže na hotspoty. Eh, chceme bojovat s pašováním s ohledem na sekundární pohyby. Chceme také posílit snahy, pokud jde o závažnou a organizovanou trestnou činnost, protože zaznamenáváme nárůst množství drog v EU a to v takové množství, jako jsme to neviděli dříve. Také dochází k nárůstu násilí a z evropského pohledu eh, je třeba na to reagovat. Musíme snahy a práci agentury soustředit na cíle s vysokou hodnotou. To znamená, že teď už teď eh, si určujeme priority eh, případů, kde budeme eh, podporovat eh, členské státy. Máme pouze peníze na 15 takových případů, ale jejich no, reálná potřeba by byla 45 až 50 případů podpory, kde vytváříme multidisciplinární týmy uvnitř Europolu. Boj proti trestné činnosti související s životním prostředím, to je důležitá součást práce Europolu. Už eh, působíme v těchto dopadových projektech, máme také analytické projekty na úrovni Europolu, tak abychom bojovali s takovouto trestnou činností. Závisíme na výměně informací s členskými státy, ale i tam chceme vyhodnotit eh, tu podporu, kterou můžeme poskytnout. Investice do výpočetní techniky, například eh, nezákonný obsah eh, online. Tady víme, že musíme eh, upgradeovat eh, náš současný systém IRMA. Musíme vytvořit systém, který bude přizpůsobivější a bude možné jej využívat eh, v různých členských státech, v různých jednotkách pro využívání internetu. Potřebujeme na to ale peníze. Pokud nedostaneme peníze z evropské úrovně, nebudeme moci systém upgradeovat a každý členský stát potom bude muset investovat z vlastních prostředků což bude zatěžující pro členské státy a bude to také problematické z hlediska spolupráce na evropské úrovni a bude to i eh, problém s poskytováním eh, informací pro mm, poskytovatele služeb. Takže tady v eh, oblasti rozpočtu potřebujeme vaší podporu. To tež platí i pro inovace. Máme Eh, také strategickou prioritu týkající se inovace a výzkumu a to je na základě poptávky členských států. Eh, všichni eh, jsou nuceni seškrtávat zdroje, členské státy, orgány činné v trestním řízení. Snaží se všichni vyvíjet nová řešení v oblasti policie a bezpečnosti. Máme na to i pracovní skupinu, která zkoumá co členské státy podnikli v této oblasti a co bychom mohli udělat na celoevropské úrovni. Samozřejmě za tímto účelem potřebujeme dostatečný rozpočet. Cílem je vytvořit evropská policejní řešení, která budou pro všechny členské státy, pro ty, které mají prostředky i pro ty, které nemají dostatek prostředků. Dále otázka těch hostujících příslušníků pohraniční stráže na Kypru. Mandát Europolu je jasný. My nejsme žádnou evropskou FBI a nemůžeme eh, mít nějaká výkonná opatření. My se musíme držet svého mandátu. A mandátem Europolu je propojovat informace, být takovým eh, informačním eh, uzlem, informací tedy o trestné činnosti a snažíme se držet e, přílohy 1 a 2 nařízení, pokud jde o závažnou a organizovanou trestnou činnost. My můžeme přijímat e, informace od členských států pouze, pokud je to v souladu s naším právním rámcem a potom ta, ty údaje zpracováváme v souladu s tím, co definují členské státy. Právě členské státy definují, co může dělat Europol s informacemi, Eh, které s námi sdílejí. Takže pokud se jedná pouze třeba o křížové porovnávání, tak to můžeme ty informace používat pouze pro křížové porovnávání, ale nemůžeme eh, si sami určovat, že je to dáno tím členským státem. Ta informace vždy zůstává v rukou členského státu, což znamená, že Europol se nestává vlastníkem té dané informace. Pokud jde o Kypr, Tady byl problém, protože vzhledem k určení priorit jsme nebyli schopni eh, podporovat dostatečně kyperské eh, orgány. Bylo tady kritérium opírající se o počet obyvatel, ale ta kritéria se změnila, protože jsme věděli, že kyperské orgány činné v trestním řízení čelí velkým problémům a teď máme možnost podpořit eh, lépe i kyperské orgány. Ale záleží to vždy na těch kyperských orgánech, které musí předložit konkrétní případy a spolu se styčným úřadem v Hágu, my potom posuzujeme, zda můžeme eh, nebo nemůžeme v těch jednotlivých případech podpořit kyperské eh, orgány. Soustředíme se na eh, obchod s lidmi, to je v rámci našeho mandátu a na organizovanou trestnou činnost. Koordinace a spolupráce s Frontexem v této oblasti je hodnocena jako velice dobrá. Oblast eh, Evros v Řecku jsem skutečně navštívila. My tam nevysíláme ty hostující příslušníky pohraniční stráže, ale analytiky, kteří eh, pomáhají eh, orgánům činným v trestním řízení, aby zpracovávali údaje o trestné činnosti. A pokud jde o dohodu mezi Tureckem a Europolem, máme pracovní ujednání, jakousi strategickou dohodu s Tureckem. Máme styčného důstojníka z Turecka v centrále Europolu, ale zatím nemůžeme si vyměňovat operativní údaje s Tureckem, protože nemáme operativní dohodu s Tureckem. To znamená, že Evropská komise nyní dojednává právě tyto operativní dohody a tam pak je e, i možnost výměny osobních údajů. Evropský parlament má svou úlohu ve sjednávání operativních dohod a to se právě nyní děje. Externí strategie. A také zahraniční bezpečnost a spolupráce se třetími zeměmi. Ta je velmi důležitá, extrémně důležitá. Když se podíváme na vážný a organizovaný zločin, tak 65 lídrů těchto organizovaných skupin jsou občany Evropské unie, to znamená zbytek nejsou občané EU a my samozřejmě ve chvíli, kdy nebudeme mít spravodajské informace od spravodajských služeb třetích zemí, tak nebudeme schopni řádně pracovat. To se týká mimo jiné také obchodu s, drog, s drogami. Tady máme například operační program s Kolumbií. To znamená, že v rámci tohoto programu si můžeme vyměňovat údaje s kolumbijskými úřady a můžeme spolupracovat eh, tedy minimálně na úrovni tří států, to znamená dva členské státy a Kolumbie. Třetí země západního Balkánu, tady máme operační dohodu se všemi zeměmi západního Balkánu, ale je třeba ještě trošičku více zlepšit výměnu, vzájemnou, informac, vzájemnou výměnu informací, protože tady ještě to výměna neprobíhá dokonalým způsobem a musí, máme se co zlepšovat. Co se týče Brexitu, tak my už jsme vlastně hovořili o různých scénářích i v rámci výkonné rady. My jsme poskytli různé pokyny i správní radě. Předložili jsme tedy ty různé možné scénáře a hovořilo se o těch různých krocích, které bude třeba podniknout v případě různých scénářů Brexitu. To znamená, že jsme připraveni na různé scénáře, na různá politická rozhodnutí. Já se omlouvám, že jsem neodpověděla na otázku Irska, to znamená, eh, jakým způsobem bychom se mohli vlastně dostavit do irského parlamentu. Já vlastně nevím, co se stalo s eh, tou pozvánkou, kterou jsme měli dostat, ale rozhodně se na to podívám. V každém případě musíme být také v eh, úzké spolupráci s pracovní skupinou Task Force 50. Informace, schromažďování informací na evropské úrovni. Tady jde o zcela zásadní věc. Já už jsem minulý rok ehm, vlastně vyvíjela snahy v tomto smyslu. To znamená, setkala jsem se s našimi partnery a eh, hovořila jsem o tom, jak důležitá je výměna informací s Europolem. Ano, eh, závažné a závažný a organizovaný zločin, stejně jako terorismus, budou jistě v eh, našem hledáčku. To znamená, potřebujeme nějakým způsobem propojit vyšetřovatele, musíme zajistit včasnou výměnu informací mezi konkrétními úřady tak, aby ta informace, se kterou budeme pracovat, byla opravdu kvalitní. A poté se můžeme podívat na to, jak opravdu porozit tyto organizované zločinecké skupiny. Co se týče té evropské platformy pro různá policejní eh, řešení a výzkum, tady hovoříme o něčem, co bude vyžadovat opravdu obrovské náklady a Europol musí se proměnit stále více, se musí proměňovat stále více a více ve společnou platformu. A je třeba se tady podívat na to, jak se situace vyvíjí v jednotlivých členských státech. To znamená, ve pří, v případě, že bychom potřebovali vlastně se obrátit na členskou zemi, která například, jak si zrovna eh, stojí před nějakou velkou ehm, hrozbou, tak právě musíme být schopni opravdu velmi dobře se navzájem koordinovat. Co se týče spolupráce Frontexu a Europolu. Ano, tady ty oba dva právní rámy rámce existují. Ano, samozřejmě, že v rámci schromažďování informací a výměny informací tady ještě nějaké výzvy před námi stojí. Minulý rok se setkali správní rady jak Europolu, tak Frontexu. V rámci tohoto setkání se hovořilo o zlepšení budoucí spolupráce, což už samo o sobě opravdu bylo velkým krokem vpřed. To znamená, že výkonný ředitel Frontexu a já jsme se zavázali k tomu, že budeme spolupracovat a že, si, že vzájemně se že vzájemně nebudeme zdvojovat naší práci. Co se týče ochrany eh, osobních údajů, údajů a pravidel, kterými se tato ochrana má řídit, Těch pravidel v různých členských státech funguje několik. Máme tedy tedy co dočení s právním rámcem, který nám byl jak se určitým způsobem nabídnut. To znamená, že máme v podstatě naše vysoké úředníky pro eh, ochranu osobních údajů. Je to přibližně 10 lidí, kteří pracují na nejvyšší úrovni a my se vlastně snažíme ty údaje, které dostáváme na každodenní bázi, analyzovat a vlastně zpracovávat takým způsobem, aby členským státům sloužila co nejlípe. Ale samozřejmě to, si vyžaduje ještě daleko hlubší debatu o ochraně údajů. Pokud by se něco takového mělo odehrát, tak rozhodně rádi přijdeme. Můžeme se podívat na nový právní rámec Eurojustu, který si myslím je už daleko lépe přizpůsobený té současné situaci v oblasti bezpečí, to znamená opravdu reaguje na ty aktuální výzvy. Co se týče prioritizace na úrovně Europolu, tak tady jde samozřejmě o každodenní biznes. Když se podíváme na zorganizovaný zločin, jak jsem říkala, je více účelový, pracuje na celoglobální úrovni a chcete, abych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 chci říci, že prostě zločin jako služba se stal opravdu globálním business modelem. Vidíme, že dochází k nárůstu dovozu drog do Evropské unie. Vidíme, že v evropské úrovni také existují takzvané huby, jaksi pro distribuci a prodej syntetických drog a mnoho z těchto aktivit, těchto skupin jsou daleko komplexnější eh, v tuto chvíli aktivity, které se vyžadují určité znalosti znalosti a vidíme, že ze strany evropských států také existuje stále větší zájem, jak proti těmto zločinným taktikám eh, bojovat, protože samozřejmě musíte být prostě expertem, abyste byli schopni vysledovat tyto peníze a v tuto chvíli tyto nástroje, kapacita a znalosti k dispozici nejsou. To znamená, jak říkám, musíte být opravdu velmi silní. Podle současných údajů víme, že pouze 2,1% eh, v podstatě tohoto zboží je nalezená a pouze méně jak, jak 2% v podstatě eh, je zboží, které je konfiskováno. Já bych navrhla že pokud eh, máte ještě nějaké otázky, na které jsme se nestihli podívat, abyste je poslali v písemné form, po formě a také bych vás na, vyzvala k tomu, abyste nás navštívila v Europolu, abychom mohli tuto debatu vést dále. Děkuji, děkuji paní Debol, děkujeme, děkujeme mnohokrát, protože to je přesně to, o čem to dnešní schromaždění je, to znamená setkání s Europolem tudíž s vámi. Děkuji, děkuji mnohokrát za to, že jste za námi přišla, že jste se snažila opravdu o to, aby se odpověděla na ty zásadní otázky, které pokládali eh, zástupci členských států. Máme už pětiminutovou přestávku a proto navrhuji, abychom pokračovali s dalším bodem programu v 16.15 budeme mít první přestávku a proto bych byl velmi rád, abychom v tuto chvíli dali slovo panu Andrejovi Lintevu. Je vlastně předsedou správní eh, rady Europolu a Jona Federa, která je eh, také eh, zástupkyní Rumunska a pracuje nebo mimo jiné vykonává funkci pozorovatele eh, v Europolu. Jak jistě víte, právě jsem se snažil určitým způsobem nastavit rámec pro následující bod, protože, jak víte, tak tato rada se zabývá právě víceletým finančním programem a správní rada mimo jiné také přijímá výroční zprávu také podle článku 14 eh, nařízení Europolu a My jsme tady v tuto chvíli v situaci, kdy ještě jednou vlastně tady vítám pana Lintu a paní Floreu, kteří tady se mimo jiné tedy účastnili posledního zasedání Europolu správní rady jako pozorovatelé. Paní Florea se tedy účastnila toho jednání v květnu. Paní Florea předložila svou písemnou zprávu našemu jednání JPSG ještě před začátkem tohoto schromáždění, ale teď k nám k ní řekne něco osobně. A já bych vás poprosil, abyste si uvědomila, že tady na tento bod nemáme více jak 45 minut a jistě někteří z, účastní, z účastníků budou chtít také eh, položit otázky. Takže máme tady pana Andreje Lintu a paní Oanu Floreu. Takže každý z nich 10 minut takže každý z nich maximum 10 minut a potom každý z vás, kdo bude chtít vstoupit do rozpravy, bude mít dvě minuty a poté tedy se obrátíme ještě na další panelisty. Pane Linto, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení hosté a účastníci schromáždění JPSG, stejně jak jste si vyžádal, budu se snažit hovořit eh, stručně a budu hovořit o hlavních aktivitách správní rady výkonné rady, pardon. Já jsem velmi rád, eh, že tu jsem a eh, že jste mi tedy dali tu možnost za vámi přijít, proto budu také ale hovořit eh, stručně a budeme hovořit také o, o funkci naší rady v současnosti a také do budoucnosti. Eh, ráda je eh, hlavním, eh, řekněme, řídícím orgánem, protože zastupuje kompetentní úřady jednotlivých členských států, což je něco, co rozhodně je třeba zmínit na začátku a chci to vyzdvihnout, protože tady tato rada je opravdu hlavním řídícím nástrojem této agentury, protože právě zastupuje zástupce kompetentních příslušných úřadů jednotlivých členských států. Eh, já jsem se poprvé účastnil eh, eh, rozprav v této radě v roce 98. To znamená, mohu hovořit v tuto chvíli jak si o tom, jak tato rada funguje. Strategické plánování a dohledové aktivity této rady jsou součástí katalogu, který najdete také v článku 11 nařízení o Europolu. Členové mimo jiné také odsouhlasují víceletý eh, program, to už zde bylo eh, zmíněno několikrát, který už se propojen s rozpočtem Europro. To znamená, že tato rada nepouze definuje strategické směřování eh, celé agentury, ale také se soustředí na jednotlivé aktivity. Tato rada také jmenuje v podstatě je úřadem, který jmenovává nové členy a kromě toho také jmenováváme, jmenujeme um, hlavního úředníka zodpovědného za ochranu údajů. Máme také samozřejmě sekretariát, který eh, v podstatě řídí práci nebo spravuje práci naší rady. Eh, mimo jiné také přijímáme konsolidovanou výroční zprávu týkající se našich aktivit. Kromě toho tato rada má různé regulační funkce, to znamená vše, co se týká dobrého fungování Europolu, Europolu a výkonu mandátu Europolu. A teď vyjmenuje pouze některé. Tato rada eh, přijala eh, povinnosti a práva všech úředníků pracujících pod záštitou Europolu. To znamená vše, co se týče eh, náboru, jmenování a také funkcí výkonných ředitelů. Eh, všechno, co se týče opatření v, boji pro, v oblasti boje s podvody, mm, také vypracovala tato rada nové pokyny týkající se ochrany údajů při zpracovávání informací a také co se týče zprávy údajů jako takových. Co se týče těch výkonných pravomocí tedy. Hovoříme tady o implementaci evropských eh, nařízení tak, aby tady byla, byly respektovány potřeby jak Europolu, tak také členských zpráv. Mimo jiné rozhodnutí eh, z prosince 2016 hovoří o nařízení 1049, nařízení o transparentnosti a tady v podstatě jsou definovány podmínky pro veřejný přístup k dokumentům Europolu tak, aby k tomu docházelo na základě jaksi zachování na jedné straně důvěrnosti některých eh, dokumentů a na druhé straně principu transparentnosti. Všichni víte, jak tato rada funguje. Eh, předseda tedy eh, svolá setkání 1. října, se bude konat 112. setkání eh, rady. I když jsme v podstatě povoláni k tomu, aby naše rada zasedala minimálně dvakrát do roka, potkáváme se minimálně na pravidelné bázi více jak čtyřikrát do roka. Kromě toho, dvě pracovní skupiny týkající se, které se týkají práce jak zpracovávání údajů, tak také řídících aktivit při výkonu svých rozhodovacích pravomocí se také spoleháme na doporučení dalších for Europolu složených z členských států, například Národní jednotky zástupců Europolu, které jsou hlavně odpovědné za dosahovanou spolupráci v rámci Europolu, nebo na bezpečnostní výbor, který zodpovídá za zachování důvěrnosti a zachování bezpečnostních standardů uvnitř Europolu. Rozsáhlá rozmanitost věcí, která, kterou řeší naše komise, komise eh, je také odražena eh, v těch eh, zajímavých pořadech jednání, které máme. A samozřejmě jádrem naší činnosti jsou v naši členové. V každého členského státu máme jednoho řádného člena a jednoho náhradníka. Ukazuje se, Mm, naše vlastní zkušenost to ukazuje, že eh, eh, manažerské dovednosti eh, členů výboru a jejich odhodlání pracovat jsou nezbytným prostředkem k tomu, abychom byli moderní funkční organizace, která bude vzorem nejenom v Evropě, ale i po celém světě. Členové výboru jsou důležitým překonovacím můstkem mezi na národní úrovní a Europolem. Eh, prostřednictvím eh, například kontaktu s ministry eh, vnitra. Jejich společný rozhodovací přístup teď vykazuje výsledky díky dobrému koncenzuálnímu přístupu. Přijímá komise v praxi rozhodnutí pouze jednomyslně. Zatím jsme nikdy nenarazili na nepřekonatelné paty. Navzdory eh, různým kulturním zkušenostem eh, komise funguje i jako kolegiální orgán eh, jednotný, protože jeho hlavním cílem je prohloubit zkušenosti a funkčnost Europolu při boji s terorismem a přeshraničnou trestní činností to výsledku by nebylo možné dosahovat bez eh, profesionální práce eh, jednotlivých agentur eh, pod vedením výkonného ředit, výkonné ředitelky, která se také účastní jednání našeho, naší komise. A teď tedy k tomu, k naší úloze v rámci EU. E v současné době máme tedy složitou strukturu řízení parlament, komise a Evropská rada přímo ovlivňují Prahu, práci agentury eh, vedle IPSG e a eh, v ochrance eh, osobních údajů. Hmm. V důsledku toho od vstupu nařízení o Europolu v platnost, tvorbu politiky, stanování priorit, řízení a kontrolní funkce sdílejí tyto, tyto jednotlivé strany, pokud jde o Europol. V Evropská rada také je rozpočtovým orgánem a, a Eh, my eh, jako komise eh, závisíme na výsledek na výsledcích jejího jednání. Nicméně vzhledem k specifickému mandátu jsme jedinečným způsobem nebo prvkem při řízení Europolu. Například eh, mm, schopnost plánovat budoucí aktivity a naplňovat eh, klíčové eh, úkoly v zájmu členských států vysí právě na této řídící komisi. Také zapojení do celoevropských projektů na, v už v rané fázi usnadňuje jejich implementaci ve spolupráci s národními orgány co nejdříve projekt interoperability může být dobrým příkladem, protože eh, my sledujeme dopad tohoto projektu jak pro Europol, tak pro členské státy eh, mezi eh, všemi institucionálními zainteresovanými stranami. Váš výbor, který je další vazbou mezi agenturou a členskými státy, je klíčovým řídícím prvkem my jsme také vystupovali už na eh, únorovém eh, zasedání EPSG a mm, podle článku 14.4 eh, jsem pozval vašeho zástupce na našeho na naše zasedání v květnu v Bukurešti jako nehlasujícího pozorovatele paní Floreu eh, jsme eh, uvítali eh, při debatě o specifických a velice konkrétních otázkách na pořadu a děkuji konkrétně paní Flore za důležitý příspěvek naší diskusi. Výsledek posledního zasedání řídícího výboru nebo komise ukázal, jak důležitá je naše činnost. Přijali jsme například konsolidovanou zprávu o činnosti za minulý rok, který jsme, eh, který jsme předložili EPSG. A dále eh, podle článku 11 eh, nařízení máme rozhodovat o vnitřních strukturách Europolu a my jsme proto tedy projednali organizační změny navrhované ředitelkou podle strategie 2020+, eh, plus, eh, včetně nového eh, Centra pro finanční trestnou činnost. A pokud je o budoucí rozhodování, tak jsme se také bavili o důležitých rozpočtových otázkách, o dopadu prioritizovaných aktivit pro rok 2019 a také to, jak může negativně ovlivnit léta 2021 27 2027 a ten víceletý eh, finanční výhled. A, a potom příští týden eh, v Hágu také se budeme zabývat touto důležitou otázkou z různých úhlů pohledu. Než eh, uzavřu přehled činnosti nedávné naší komise, tak, vstup, tak zmíním vstup v platnost nařízení o Europolu a také eh, to, že eh, výsledky naší činnosti jsou opublikovány na stránkách Europolu, to je v souladu s eh, zásadami naší, na, naší transparentní činnosti. A samozřejmě musíme přilížet k zásadám důvěrnosti a, a mlčenlivosti o určitých otázkách, které se týkají naší činnosti. Teď něco k budoucnosti. Víceleté eh, stanovování programu Europolu, eh, které bude eh, společně s víceletým pracovním plánem budou utvářet naše léta 2020 až 2022 a přijmeme je v listopadu. Vy jste slyšeli tady o, o konkrétním kontextu takového programového dokumentu. A určitě eh, toto všechno vítáme, neboť navazujeme na potřeby a očekávání členských států a jejich primárním, jejich primárním cílem je eh, pomáhat vyšetřovatelům v jejich každodenní činnosti eh, při boji s přeshraniční trestnou činností a terorismem. Zdůrazňujeme, že je důležité vnímat tyto, tu činnost v plánech Europolu jako naprostou nezbytnost. Já jsem o tom ukazoval statistiky a mm, je z nich zřejmé, že my spoleháme na služby členských států a jejich produkty. A to eh, se bude eh, zvyšovat i obou straně, že eh, díky novým technologiím, například 5G, budou členské státy potřebovat pomoc při s novými technologiemi, s šifrováním nebo s velkými daty. Zítra eh, eh, Ansi Kanda z Finska, eh, který je tady náhradníkem za Finsko a předsedou pracovní skupiny pro korporátní věci vám ukáže pracovní nástroj, který vyvinul Europol pro takovéto účely. Ještě k tomu bych řekl, že vítáme Eh, další prohlubování spolupráce eh, mezi eh, Europolem a dalšími orgány v oblasti spravedlnosti a vnitra. A určitě podporujeme Europol v naplňování jeho víceletých cílů a uděláme to hodně pro posílení spolupráce mezi těmito orgány, včetně budoucího orgánu veřejného žalobce. A tímto bych, eh, pane předsedo, ukončil své vystoupení a děkuji vám za pozornost a těším se na dotazy. Děkuji vám, pane Linto. A nyní předám slovo paní Floře. Aby nám podala zprávu o eh, zasedání eh, toho řídícího výboru Europolu a svém účasti na něm. Maximálně 10 minut. Děkuji. Dámy a pánové, jsem ráda, že jsem tady asi nepřečtu tu svoji zprávu, tu jste dostali a jenom vyjádřím několik stručných připomínek. Vyjádřím tedy eh, nejdříve eh, vděčnost panu Lintovi za to, že mě jsem eh, pozval jako spolupředsedkyni JPSG, abych abych se zúčastnila 111. zasedání řídící komise Europolu. Taky jsem rád, že máme konsolidovaný vztah mezi naší skupinou od Eh, začátku její činnosti v roce 2017 s řízením Europolu, s vedením Europolu. Hned na začátku řeknu, že letos eh, Europol eh, rozšířil svůj záběr položek, na kterých se JPSG mohlo účastnit. Prostřednictvím svého zástupce to ukazuje narůstající důvěru mezi našimi dvěma institucemi v posledních měsících. Mým hlavním cílem jako zastupkyně JPSG na tomto zasedání řídící komise Europolu bylo, vybu- bylo vybudovat silné vazby mezi agenturou a skupinou a, a, a, a také vyjadřit eh, příslušné eh, eh, připomínky nebo a, a dále je ty, které vyjadřovalo vedení například k rozpočtu a dále je předávat. Eh, už jste dostali v červenci schrnutí eh, mých debat eh, s výkonnou ředitelou Europolu, s předsedou a, a s členy řídící komise a také se zástupci Evropské komise. Určitě řadu těch témat ještě dnes budeme projednávat, protože jsou nesmírně důležitá pro budoucí rozvoj agentury. V tom náročném evropském bezpečnostním prostředí zdůrazňuji, že je nesmírně nezbytné, eh, důležité eh, neustále komunikovat eh, navzájem po celý rok a nejenom během bilaterálních zasedání. Proto také vítám otevřenost zástupců Europolu a zejména i jeho výkonné ředitelky paní Katrin de Bol která odpovídá na všechny naše dotazy. Eh, Ráda bych zdůraznila, že bylo nesmírně důležité, aby EPSG eh, včas dostal eh, všechny nezbytné informace k výkonu svého parlamentního práva přeskumu. Také odkazuji na základní nástroje EPSG při výkonu jeho funkcí, tedy ústní a písemné otázky a k tomu, že je možné tyto nástroje využívat ještě lépe. Paní eh, Debol eh, naznačila hlavní návrhy eh, organizačních změn podle strategie 2020 plus pro Europol, tak abych se přizpůsobil novému hospodářskému prostředí. Europol bude centralizovat veškeré mm, své finanční, veškerá svá finanční oddělení do jednoho v orgánu. A Europol se také eh, pokusil rychle reagovat na žádosti členských států v oblasti eh, finanční a hospodářské trestné činnosti a bude vytvářet jedno eh, středisko k tomuto v rámci svého ředitelství operací. Zástupci Europolu určitě vám poskytnou blížší informace o tomto novém středisku velmi rádi na eh, tom hlavním zasedání eh, byl, eh, byla přijata konsolidovaná zpráva o činnosti za rok 2018. To byl dokument, který předtím dostal je PSG ke konzultaci na začátku tohoto roku. Pokud jde o externí vztahy, tak paní Katrin Debol poskytla přehled cílů, kterých se má dosáhnout novou vnější strategií Europolu, což je dokument, který se teď dále projednává a který bude dokončen příští rok. Poslední část zasedání eh, přinesla debatu o eh, vyhlídkách rozpočtových Europolů na nadcházející léta. Pracovní program na rok 2018 ukázal, že budoucí rozpočtová omezení eh, vedla k stanovením zásadních priorit pro činnost Europolu. A seznam takovýchto ehm, priorit vyvolal zásadní obavy e, mezi členy e, řídící komise. A pokud se na to podíváme podrobněji, tak je to opravdu důvod k obavám. Nedostatek investic e, do technologií a forenzní kapacity zabrání agentuře dlouhodobě bojovat s měnícím se prostředím, nebo se vyrovnávat s prostředím měnícím se, zejména pokud je o její digitální aktiva. Potom také eh, počet smluvních eh, zaměstnanců může eh, se snížit do budoucna a agentura nebude potom možná operačně podporovat členské státy. A potom, ještě abych šla o krok dál, pan Linz měl vyřídit pozici Europolu vůči Evropskému rozpočtovému orgánu. Hmm tím, že eh, osloví eh, zasedání ministrů eh, vnitra spravedlnosti, které proběhlo 6. června 2019. Ten dopis dostal předseda Tajány a paní Carmen Dan, rumunská ministrině vnitra 4. června 2019. A potom byl také předán spolupředsedům JPSG. Ty debaty, které proběhly na řídícím výboru, ukázaly, jak je nebo co je důležité pro eh, budoucí organizaci Europol. Musíme pokračovat ve své činnosti, abychom eh, překonali ty eh, výzvy, které nás čekají. Děkuji. Thank you, Miss... Děkuji, paní Flora, za zprávu a za to, že zastupovala SG na zasedání správní rady Europolu. Jsou tady nějaké dotazy, eh, komentáře? No, no, so I would like to... Nikoli. Takže bych eh, chtěla poděkovat oběma řečníkům za zajímavé příspěvky. Děkuji panu Lintovi i paní Florea. A paní Florea byla dříve spolupředsedkyní. Děkujeme jí za podrobnou zprávu o jednání správní rady Europolu. A teď vyhlašuji přestávku na kávu a prosím, budeme pokračovat v 16.45. Děkuji.